Okay, um, thank you all very much for coming. Děkuji, že jste znovu s námi dnes odpoledne. Pravděpodobně k nám eh, dorazí ještě další kolegové. A nyní už eh, vítám paní ministrní spravedlnosti Anne Majo Eriksson, která nás seznámí s programem finského předsednictví a navrhuji, aby nás uvedla do problematiky prvních 15 minut a potom bude jedno či dvě kolečka otázek a odpovědí. Předávám vám slovo, paní ministrině. Děkuji vám. Paní předsedkyně Lucie Nečingová, a vážení poslanci Evropského parlamentu. Je pro mě velikou ctí, že jsem zde mezi vámi, abych vás seznámila s prioritami finského předsednictví Rady Evropské unie. Evropské volby na jaře znamenaly jasný hlas daný důvěře v evropskou spolupráci. Vyšší volební účast navíc dokázala, že Evropané věří Evropě a že od ní čekají, že se hraje svou zásadní úlohu a dokáže se poprat s globálními výzvami. Očekávání vůči EU se zvyšují a to znamená i vyšší odpovědnost z naší strany. Já jsem přesvědčena, že EU dokáže ustát tato očekávání, protože Evropská unie je nade vše společenstvím hodnot a naší společnou hodnotou je síla. A naopak. Cižádostivý ve heslo finského předsednictví zní Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost. Společně musíme pracovat na posilování našich společných hodnot a rovněž právního státu. Musíme z Evropské unie udělat konkurenceschopnějšího hráče a zároveň se musí stát sociálně inkluzivnější, posílit pozici EU co by globálního lídra i v klimatické oblasti a zajistit bezpečnost všech evropských občanů. K té první prioritě. Ochrana a posílení společných hodnot a vlády práva je základním uhelným kamenem všeho, eh, na čem chce Evropská unie stavět. Má vliv na veškeré aspekty jejího fungování, od základních práv až k hladkému běhu jednotného trhu. Eh, jakékoliv porušování eh, práva či zákonu podminovávají důvěru jak občanů, tak podnikatelů a spochybňují jejich ochranu a rovněž oslabují důvěru v EU. Proto je právní stát jednou z priorit a zároveň i budoucí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ji považuje za velice důležitou. Jak na to chceme jít? My chceme posílit stávající sadu nástrojů v té oblasti. Finsko vítá nedávné sdělení komise k posilování právního státu a ke zřízení nového výročního zpravodajství. Chceme se věnovat rychlému posunutí těchto cílů vpřed a chceme rovněž i ze strany rady k tomuto sdělení se vyjádřit. Nezávislé a nestrané soudy jsou srdcem evropského zákonodárství. Rovněž mm, nejvyšší eh, soud a tribunál Evropské unie se vyjádřil v tom smyslu, že kdykoliv se aplikuje komunitární zákon, tak eh, to musí být sladěno s aktivitou národních soudů a um, rovněž evropanství. Je důležité, aby každý členský stát zajistil, že veškeré předpoklady pro respekt vůči zákonům budou v jejich zemi eh, dodrženy v červenci jsem zvolala neformální schůzku ministrů spravedlnosti, abychom se zabývali principem právního státu. Naším cílem je posílit veškeré nástroje, které budou k dispozici na poli spravedlnosti a budeme e, těžit i například z toho scoreboardu v oblasti spravedlnosti, e, školit mladé profesionály, podporovat občanskou společnost a rovněž podporovat pravidlo um, um, právního státu v oblasti financování. V říjnu um, už to bude 20 let, co se Evropská rada setkala ve finském Tampere, aby obohatila evropskou spolupráci v oblasti justice a vnitra. Ty cíle, které jsme si v Tampere stanovili, by eh, měly dát eh, stejné podmínky pro fungování soudů a úřadů ve všech členských státech. Na prostoru mnoha let jsme se dokázali shodnout na celé řadě pravidel, která hlídají práva občanů a zlepšují přístup k právnímu státu, eh, ať už v jejich soukromém životě, pracovním životě, v tom, jak se pohybují po EU a eh, i když si založí rodinu. Mnohého už bylo dosaženo. Mm, EU nabízí e, komplexní pravidla o určování soudu, e, který bude judikovat například při vzájemném uznávání a prosazování rozhodnutí. Posilujeme rovněž přeshraniční spolupráci jak u soudů, tak i u správních e, orgánů do budoucna digitalizace a pokroky v technologické oblasti rovněž sehrají klíčovou úlohu na poli spravedlnosti. Mohou přispět ke zrychlení a zdokonalení přístupu k soudům a ke spravedlnosti. V průběhu finského předsednictví se budeme nadále zabývat reformou například v oblasti dokazování a služeb, které upravují eh, dokumentaci a budeme se snažit, aby i rada přijala obecný přístup v této oblasti. Právní jistota je zásadní jak pro občany, tak pro mezinárodní obchod, nikoli v rámci evropského jednotného trhu, ale rovněž i přeshraničně. Mezinárodní řád založený na pravidlech byl v, nedávě, dob, v nedávných dobách často kritizován. Já jsem však přesvědčena, že Evropská unie by měla zůstat zastáncem multilateralismu. Háská eh, úmluva o rozsudcích, kterou jsme s úspěchem dotáhli do konce v létě, je dobrým příkladem nedávné mezinárodní spolupráce v oblasti spravedlnosti. Druhou prioritou finského předsednictví je konkurenceschopná a sociálně inkluzivní EU. Jednotný trh EU patří mezi největší ekonomiky ve světě. Nejdůležitějším způsobem, jak prosazovat růst a e, e, dobré životní podmínky je zvýšit efektivitu jednotného trhu. Silná hospodářská základna je dosažitelná tím, že prohloubíme a posílíme jednotný trh a jeho čtyři svobody. Musíme reagovat na výzvy v oblasti digitální revoluce, digitalizace, umělá inteligence a datová platformová ekonomika jsou vše klíčovými pohony evropské produktivity, růstu, prosperity a zaměstnanosti. Právě výbor Jury sehrával a stále sehrává důležitou úlohu na poli právních záležitostí, které se týkají i nových technologií. Tento výbor rovněž sehrává důležitou úlohu v prohlubování jednotného trhu a v tom, jak se tento trh stává stále účinnější. Například podnikové zákonodárství, legislativa v oblasti intelektuálního eh, vlastnictví, duchovního vlastnictví a práv s ním spojených mají významný dopad na fungování jednotného trhu. A v tomto kontextu bych ráda všem v rámci vašeho výboru, kteří se věnovali těmto složitým vyjednáváním srdečně ráda poděkovala. Společně musíme pokračovat v posilování eh, férového a předvídatelného prostředí pro firmy. Úzká spolupráce v rámci EU by měla umožnit eh, účinné zákroky, zakročování, kdykoliv eh, máme co dočinění s agresivním mm, my daňovými domluvami či vyhýbaní se daním a snižovat eh, daňovou konkurenci, která ubližuje všem stranám. Chceme férový jednotný trh jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Budeme dále pracovat tak, abychom dotáhli do konce nový díl pro spotřebitele. Naším cílem z pohledu rady je vypracovat obecný přístup k směrnici o um, společných soudních eh, žalobách či iniciativách je důležité mít eh, k dispozici zrovnovážený systém, který i v praxi dobře funguje. Ráda bych se ještě ráda vrátila k začátku těm slovům, které jsem pronesla a věnovala se očekáváním našich občanů vůči Evropské unii. Právě Evropský parlament a výbor pro právní záležitosti jsou v popředí snah o transparentnost, dobrou zprávu a lepší právní úpravu a účinnější rozhodování na celé evropské úrovni. Aktivní, jasné komunikování, sdělování občanům, transparentní rozhodování, to je něco, co může EU občanům přiblížit, posílit demokracii a podporit i, podpořit i boj proti dezinformacím. Dobrá zpráva a transparentnost sehrávají mm, rozhodnou úlohu rovněž při boji proti korupci. Přestože transparentnost v EU už ušla dlouhý kus cesty, potřebujeme pracovat eh, na této záležitosti i nadále. Eh, kvalitní a včasná regulace je rovněž významným faktorem, který ovlivňuje konkurenceschopnost a funkční evropská legislativa má zásadní vliv na každodenní životy jak občanů, tak podnikatelů. Já vám všem děkuji za vaše úsilí, za vaši práci, za to, čeho jste dosáhli a děkuji vám i za příležitost vystoupit před vámi eh, k programu finského předsednictví. Budu se těšit na spolupráci s vámi v průběhu našeho předsednictví, ale i později a ráda zodpovím vaše otázky. Thank you very much indeed. Mnohokrát děkuji. Jsme velice rádi, že jste mezi nás přišla a vaše ambice jste prezentovala velice užitečným způsobem a jsme za to rádi. Máme tady první otázku od pana Valsmana. A vlastně paní Valsman, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Ja, vielen Dank für die Děkuji za to, jak jste nás seznámila s těmi základními těžiště finského předsednictví. Jsou to velice žádostivé cíle. Já jsem měla tu čest sdělit včera pan, vašemu kolegovi panu Arakovi, že za finského předsednictví jsem ráda, um, ráda čtu, že se budete zabývat eh, umělou inteligencí a že to bude v, to, v té trojici digitalizace a um, efektivity a tady rozhodně i Jury se bude zabývat tou výzvou dát tomu nějaký rámec. A tady mám doplňující otázku, že se jedná totiž o něco napínavého, ale i budoucnostního a proto to máte v rámci finského předsednictví v programu pod hlavičkou budoucnostní záležitosti, což se praxi bude týkat v podstatě každého občana. V současné době máme v Evropě rámec, ale ten není dokončený. Neměli bychom přenechávat tuto doménu USA a Číně. Evropská unie by sama měla dále posouvat ku předu jak technologie samotné, tak i příslušný rámec. Jedno se bez druhého neobejde. To už se naznačila i sama a musíme se zabývat nikoli pouze etickými otázkami, které se s tím úzce vážou, ale i právními otázkami, například zárukami a využíváním těch údajů. Proto tedy moje otázka. Počítáte s konkrétními kroky k vytvoření rámce pro eh, umělou inteligenci ještě v rámci finského předsednictví a to e, v té trojici, kterou jste zmínila. No a samozřejmě závěrem si dovolím vám popřát vám i vašim kolegům hodně úspěchu a štěstí v tom, jak se vám to podaří dotáhnout dále. Questions. Děkuji. Já schromáždím několik otázek a pak dám slovo paní ministrině, paní Jones. Děkuji, paní Henriksen, mnohokrát. Jsem ráda, že jste mezi nás dnes přišla. A předtím, než přijde otázka, tak vám přeju hodně úspěchu do vašeho ambiciozního programu. Jsem velice eh, ráda, eh, že jste zmírnila důraz na právní stáda a nespravedlivý vnitřní trh. Pochopitelně to má různou podobu v různé aréně. Souvisí to se zastoupením, především na různých místech. A já se chci zeptat na podniky a na směrnici o vyváženosti pohlaví, genderové vyváženosti, což je nyní v radě. Pochopitelně všichni bychom zde rádi viděli lepší zastoupení mužů žen v rozhodování rozhodovacím procesu nejenom v oblasti politiky, i ve sféře podnikové. Hm, všichni víme, že smíšené vedení eh, znamená lepší výsledky, lepší rozhodování lepší to. Tato směrnice se teď zasekla v radě, jak jsme se dozvěděli a já i my všichni bychom chtěli vědět, co udělá finské předsednictví, co je ochotno udělat, aby od, odblokovala eh, toto téma a aby s ním pokročila ku předu. Děkuji. Takže předám vám nejprve tyto dvě otázky. Děkuji za tyto dvě. Questions in Swedish. Děkuji, já odpovím na vaše otázky ve švédštině. Budu tedy mluvit švédsky. Pokud švédsky nerozumíte, tak si prosím vezměte sluchátka. Dovolím si začít otázkou paní Welcman. Tam se jedná o tu umělou inteligenci, což je nesmírně aktuální záležitost. Rozhodně se jí musíme postavit. A tady se domnívám, že už existují technologie, které rozhodně závisí na uplatňování umělé inteligence a týká se to i právní oblasti. Proto je nesmírně důležité zajistit, aby umělá inteligence byla dále vyvíjena, ale zároveň, aby byla nasazována zodpovědným způsobem a i při zachování principů eh, jak demokracie, tak i právního státu. Co to znamená v praxi? Musíme vybudovat a pracovat na zvyšování důvěry v umělou inteligenci a jedná se o velice důležitou otázku. Mnoho právních eh, otázek, které se nabízejí, uvažujeme-li o umělé inteligenci, už prošly mnohými úvahami ale přesto se musíme s těmito otázkami mm, popasovat v nejrůznějších právních systémech pak v praxi a zamyslet se, jak je uplatnit v evropském kontextu. Komunitární právo, tam se odkazuje na skutečnost, že umělá inteligence, big data a lidská práva se nesmí nikdy vzájemně od sebe příliš vzdálit. A proto nesmíme zapomínat při posuzování umělé inteligence právě na lidská práva. Jde o to, jakým způsobem dále vyvíjet umělou inteligenci. Souvisí to i s transparentností. Když se například nasazuje či pracujeme s citlými údaji a s čím se vlastně pracuje. Pracuje-li se například s našimi daty, tak to musí těm občanům, kterých se to týká, být známo. Rozhodně je to něco, co do budoucna bude sehrávat důležitou úlohu a v rámci Evropské unie se obejdeme bez jasného rámce, který bude znamenat, že umělá inteligence bude posléze moci být nasazena ke zvyšování konkurenceschopnosti. Ano, nám jde o to, aby každý podnik měl možnost sáhnout i k umělé inteligence, aby byl konkurenceschopnější. Potřebujeme tedy rámec, který bude jednak flexibilní, tedy podpoří konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž, na druhé straně, aby zcela konkrétním způsobem určoval způsob ochrany spotřebitele, zajištění bezpečnosti dát a principy, zásady ochrany těchto dat. Rozhodující je, aby se i stávající komunitární rámec proskoumal z pohledu těchto hledisek a je možné, že se v několika oblastech bude muset vše vyvinout a aktualizovat. Když máme například směrnici o e, zárukách, když máme otázku promlčovací lhůt či eh, otázku eh, ručení, to vše bude muset být nově zváženo. Eh, komise má nyní pracovní skupiny, aby se zabývala právě otázkou ručení a záruk. Já se domnívám, že naše předsednictví nejdříve vyčká výsledků práce těchto expertů ale jsme samozřejmě připraveni v mezidobí už pokračovat v diskusi. Každopádně tomu neunikneme, budeme se tomu muset intenzivně do budoucna věnovat. Ono to byla trochu rozsáhlá odpověď, ale myslím si, že to svědčí o tom, že je to věc, kterou nebudeme opomíjet. K otázce paní Jones, otázka genderové rovnoprávnosti a příslušné směrnice. Tady se domnívám, že je třeba si uvědomit, že je to i v rukou těch podniků, aby sami přisoudili příslušnou prioritu um, rovnému podílu žen a mužů na nejvyšších patrech svých rozhodovacích orgánů. My už máme k tomu závěry, rada k tomu má závěry, a i snažíme se tvořit předpoklady pro rovnost pohlaví. Je to nejvyšší priorita i pro budoucí komisi. Komise sama potvrdila, že právě tento návrh směrnice bude něčím, čím se bude bezprostředně zabývat. A to potvrdila i budoucí mm, nastávající předsedkyně komise což je něco, co i rada podpoří a to všemi možnými prostředky, aby tato práce pokračovala. Děkuji. Thank you very much. That's very helpful. So the next... Děkuji, to bylo velice užitečné. Nyní pan Libreton a paní Tusson. Bonjour, madame la... Dobrý den, paní ministrině, vítejte. Já vám děkuji, že jste nám vysvětlila priority finského předsednictví. A chtěl bych se vás zeptat na jednu z těch priorit, o kterých jste hovořila. To je lepší respektování právního státu. To je aktuální záležitost, protože 8. dubna 2019 komise eh, zaregistrovala iniciativu evropských občanů, která eh, se právě věnovala otázce lepšího respektování právního státu. Tady je možné zaujmout jednu ze dvou možných eh, Um, situací buď uh, tady prosazovat určité sakce, nebo, a to si myslím já, podporovat systém dialogu a spolupráce. Máme tady článek 7 Um, smlouvy, který umožňuje trestat provinilé státy, a to dokonce až do míry zastavení, pozastavení eh, práva hlasování. V roce 2018 se to zvažovalo proti Maďarsku, rok dříve proti Polsku. Ale ten druhý aspekt, kterému zazdávám přednost já, to je eh, spolupráce. Máme tady například tu tabulku, ten přehled eh, členských států EU, kde je zařazena celá řada ukazatelů, které hovoří o tom, jak účinná je justice v, které, v té které zemi. Mezi těmi dvěmi možnými eh, postoji, k čemu se více přikláníte vy? Eh, je tady možná celá řada snah prosadit spíše sankce. 25. Eh, října 2016 například se navrhovalo vytvořit mechanismus monitorování a sankcí já asi vás nepřekvapí, když řeknu, že jsem tehdy hlasovala proti takovému usnesení. Myslím, že spíše třeba se zaměřit na dobrou komunikaci, tak jak to v sdělení, ve svém sdělení řekla komise, eh, kdy řekla, že jsou tady vlastně tři aspekty v propagování právního státu. První aspekt eh, to je propagování, jak říká komise, to znamená vysvětlit, v čem spočívá respektování právního státu a tady je možné se inspirovat z Benátské komise eh, a připomenout, čem to spočívá. Pak je tady eh, aspekt prevence, eh, což znamená diskutovat, spolupracovat se státy, které neuznávají některá pravidla a tady je návrh, který vám byl předložen a zajímalo by mě, zda se tím budete řídit. A to je zlepšit každoroční diskusy, která probíhá eh, o situaci eh, právního státu eh, v Evropské unii. Ten proces nebo ta procedura existuje, ale nepřináší příliš mnoho výsledků. Některé státy navrhly právě tento proces zlepšit. Zajímalo by mě, zda touto cestou půjdete. A pak je tady třetí aspekt a ten mě trošku nahání strach. To je, Eh, eh, věc, která se ve sdělení komise nazývá odpověď, ale ta odpověď to znamená de facto sankci, v podstatě eh, finanční podmínění. Tato takzvaná odpověď znamená, že by se finančně trestaly země, které nerespektují právní stát. Podle mě je třeba udělat vše pro to, aby se takové věci bylo možné vyhnout. A já se vás ptám, čemu vydáváte přednost těch tří možností? Podobně jako já dáváte přednost spolupráci nebo spíše dáváte přednost sankcím. Děkuji. Děkuji vám. A paní Tuson, nyní otázka a pak budeme mít odpověď. Děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste mezi námi. Také já bych chtěla hovořit o právním státu, ale zase z jiného aspektu. Dnes eh, je celá řada práv vlastně znemožňována eh, kvůli klimatickým změnám. Také se o tom hovoří, že existuje něco jako klimatický apartheid. A chceme-li bojovat proti chudobě, to je teď ohrozen takový boj právě klimatickými změnami. Eh, to, že se politicky nic nekoná, to je právě také důvod, proč všude na planetě i na našem kontinentu lidská práva jsou méně respektována. V Evropě oběti klimatických změn jsou eh, zejména to jsou těch deset rodin, které žalují Evropskou unii, i když ale nemají přístup k justici, a to přes Arhuské úmluvě která by jim to měla umožnit. Mít přístup k justici, to je přece právo všech. Klima je otázka lidských práv, otázka spravedlnosti. A já bych chtěla vědět, jak chcete tlačit na reformu Evropské unie, aby bylo možné lépe eh, pomoci obětem a aby také odpovědní činitelé za klimatické změny eh, nezůstali nepotrestáni. Co chcete udělat vy eh, z vašeho titulu, z vaší funkce? práce eh, právě v oblasti klimatických změn. Děkuji. Thank you. Are you happy to answer this one? Můžete odpovědět? Děkuji vám. Co se týče právního státu, je zajímavé, jak je možné na to nazírat z různých pohledů. Já se domnívám, že bych eh, to měla pojmout následovným způsobem. Finské předsednictví bude přisuzovat principu právního státu velkou váhu. O to nám jde. A samozřejmě, že zároveň jde i o to posílit Evropskou unii i do budoucna Finské předsednictví je toho názoru, že opravdu záleží na tom, abychom i v praxi dokázali udělat vše, co je v našich sílách ve všech členských státech, aby všude byly dodržovány stejné principy právního státu. Každého jednotlivého členského státu. To je srdcem finského přístupu k této záležitosti. Jde nám přece o to posílit společné hodnoty, a právní stát je prioritou pro další vývoj Evropské unie, pro pokrok. Co tím myslím? Silné zasazování se za společné hodnoty, ke kterým se všichni hlásíme, um, je něčím, na čem by mělo záležet všem. A my za finské předsednictví se budeme snažit, aby konstruktivním způsobem bylo možné najít eh, řešení přijatelné pro všechny. Společné prosazení principu právního státu, který bude odolný vůči změnám, vůči jeho spochybňování, který bude dobře fungovat, který uspokojí všechny občany v tom, jak se bude účinným způsobem zasazovat za jejich hodnoty, jejich představu státu a který dokáže i předcházet problémům. Jde o to, abychom i my jednali preventivně, tak, abychom nemuseli eh, se eh, utíkat k jakýmsi sankcím jak k tomu chceme přistupovat. My, ministři spravedlnosti EU, jsme se tím zabývali už v červenci v Helsinkách na eh, neoficiálním zasedání. A došli jsme k závěru, že právě tyto otázky spadají do obsahu působnosti ministrů spravedlnosti, ale právě princip právního státu je důležitým tématem, o kterém musíme hovořit i všichni společně. Přejeme si vytvořit rámec, který zcela jasně nadefinuje různá kritéria, která musí platit, hovoříme-li či chceme-li hovořit o právním státu a pak eh, budeme mít lepší možnost vykládat, eh, definovat právní stát do budoucna. No a tento dialog, a v tom už se i vyjádřila komise, chce komise podpořit. My, co by finské předsednictví, bychom zároveň rádi začali vyjednávat i o jakémsi nařízení. Nařízení, díky němuž bude nastoleno užší provázanost mezi právním státem na jedné straně a využíváním unijních prostředků na straně druhé. Já se domnívám, že je skutečně nutné, abychom zde nastolili určitý pořádek, který umožní posilování právního státu a zároveň, který vše sladí s finančními aspekty fungování EU. Právní stát je zcela základním principem, který by měl být určující pro stát, pro demokratický stát a e, s tím se váže i boj s korupcí. Absence právního státu může ohrozit i protikorupční e, prostředí a boj s korupcí. Co se týče finančního plánování a způsobu prosazování právního státu, tak tady zcela jasně chci prohlásit, že nám vůbec nejde o to dále vypracovávat mechanismus sankcí. Spíše učinit Evropskou unii odolnější a lépe ji chránit proti spochybňování či podlamování právního státu tak, aby právě toto bylo dostatečné, aby EU byla dostatečně silná a takto se na to dívá finské předsednictví. A pak ještě se zde někdo tázal na otázky klimatické. Zde klimatické změny To je důležitá otázka pro všechny obyvatele této planety. Znamená to, že všichni mají zájem na tom pracovat společně, ať už na metodice nebo na cílech udržitelného klimatu. A to je pro finské předsednictví absolutní prioritou. Musíme táhnout za jeden pro vás a učinit vše proto, aby klima zůstalo v tom tvaru, který v současné době máme. Já chápu, že zde vysíláte určitý signál touto otázkou, ale sama k tomu dokáží pouze říci, že každý stát nese odpovědnost za vlastní legislativu, ale Přesto všechno i my na mezinárodní úrovni se musíme snažit lépe spolupracovat, abychom odvrátili zhubné klimatické změny. Mnohokrát vám děkuji za odpovědi. Pan Volkan a pak Madame Aubrey. Děkuji, paní ministrině, že jste dnes mezi námi. Přeji vám hodně zdaru ve vaší práci. Ono je to napínavá doba, v níž zrovna žijeme. Nová předsedkyně komise byla zvolena velice těsnou většinou a nyní stojíme před volbou komisařů, eh, členů komise. Ten seznam kandidátů je zajímavý ono můžeme se obávat samozřejmě i toho, že tam mezi nimi jsou i osoby, u nichž můžeme počítat s tím, že propadnou těch slyšení u toho grilování a já bych vám rád, mm, přece jen bych vás rád vybídl, abyste v rámci předsednictví se vynasnažila o to, abychom vše dokázali ukočírovat tak, aby to nebyla pro parlament příliš velká výzva z pohledu kvality těch kandidátů. Tedy pokud už i vy vidíte, že zde existuje nebezpečí, že by někdo nemusel obstát u těch slyšení, že byste sama se ujala toho prostřed, zprostředkování a snad se vynasnažila o výměnu a doufám, že vše dopadne dobře a do konce roku nová komise opravdu sestavena bude. Dále, rád bych navázal na otázku kolegyně Vacmanové umělá inteligence. Přirozeně otázka umělé inteligence a eh, otázka toho, zda k tomu a jak k tomu budeme přistupovat, co by Evropané, to je velice případná otázka. My se tím zabýváme průběžně. Jak otázka právní odpovědnosti, otázka například majetkoprávní odpovědnosti a tak dále. Ale je nejvyšší čas už se dopracovat jakýchsi celosvětových standardů. Protože standardy musí existovat tam, kde vzniká nová technologie. Můžeme to či ono kritizovat, ale Vždy se nás budou budoucí generace tázat, co jste učinili pro to, aby byly jakési normy, standardy a tak dále. Doufám, že tedy budete mít dost elánu k tomu, aby vzniklo něco konkrétního. A poslední moje otázka. E, mě Damian e, včera e, při večeři už zmínil skutečnost, že máte eminentní zájem na transparentnosti v průběhu vašeho předsednictví. Ano, transparentnost je něco, na čem záleží i parlamentu a mně připadá dobré, že vaše předsednictví bude vést vlastním příkladem, že eh, samozřejmě při zasedání rady tam toho ovlivnit až tolik nemůžete, ale vy, co by Finsko, už jste učinili obrovské kroky směrem k tomu získat si své občany, získat si jejich důvěru. Pro mě je neoddělitelnou součástí něco, o čem jste hodně hovoří, totiž ty zprávy týkající konkrétních zemí, country by country reporting když jsme eh, sledovali všechny ty skandály, ať už se jedná o LuxLeaks, Panama Papers a tak dále, tak eh, se hovořilo o nastavení určitých pravidel. A to už v roce 2016, v roce 17 eh, už jsme se dospěli jsme už k jakýmsi výstupům a tam jsou snahy vypracovat princip placení daní v místě vypracování zisku a zároveň mít jakási pravidla toho, kam až je možné zajít, když se domlouvají daňové dohody. A mě by zajímalo, zda by se i tato oblast neměla podřídit tomu country by country reportingu a i z pohledu transparentnosti. A jinak by mi to udělalo velkou radost a držím vám palce a myslím si, že vše, o čem hovoříte pro celou EU, má rozhodně velikou váhu. Thank you very much, Mr. Vol. Děkuji, pane Volkane. Ještě se k tomu vrátíme. Dobrý den a děkuji vám za vaše Eh, prezentaci. My jsme se nějak neskoordinovali, ale já budu pokračovat ve stejném eh, tématu jako můj kolega. Chci se vás zeptat eh, na téma toho reportingu po jednotlivých zemích. Vy jste to zmínila ve vaší prezentaci a já jsem tomu velmi ráda. Dnes víme, že to, tato věc, která byla velkým bodem bojů v předchozím Eh, období, tak eh, jsou tady některé velké subjekty, eh, velké podniky, které tady vlastně sehrávají svou roli a já bych chtěla vědět, ta reálná aktivita podniků v jednotlivých zemích EU, ale i mimo EU, protože to je jedna z věcí, o které se diskutovalo v předchozím mandátu, a e, otázka placení daní z těchto činností, tak to je věc, která už je ve směrnici CR4 o bankách. E, například v rámci Oxfam bylo analyzováno a bylo ukázáno, že tady je velmi užitečné takové údaje mít, ale že to všechno neřeší. Není to jediná, jediný nástroj boje proti e, daňovým únikům. Eh, otázka fúzí, otázka daňových úniků. Ano, já jsem velmi ráda, že jste toto téma zmínila ve své prezentaci. Ehm, jsem, eh, budu ještě radši, když v nadcházejících šesti měsících bude možné eh, se pišnit tím, že se v této věci pokročilo. A další věc, jenom velmi stručně, to je téma, o kterém jste naopak nehovořila, ale zde ve výboru Jury je to téma, které eh, leží na srdci mnohým eh, poslancům a je to povinnost eh, povinnost dělosti ostražitosti. Už dnes mnohé velké nadnárodní podniky Eh, mají jakousi beztrestnost a mohou klidně porušovat eh, lidská práva ve svém zásobovacím řetězci. Eh, každý rok, každý pomalu měsíc máme podobné skandály a například skandál porušování lidských práv A právě kvůli tomu, že je zde právní vakuum. Já jsem francouzka a máme zákon o povinnosti bdělosti stražitosti, což ukazuje, že je to velice důležité. První právní případy jsou už ve Francii u soudu. A já bych se vás chtěla zeptat na to, zda je tady politická vůle a zda je možné očekávat, že Finsko tuto věc trošku mm, posune dál. Velmi očekáváme podobný postup a jsme velmi eh, zklamáni, že tady není parlamentní iniciativa v této věci. Budete mít nějaký návrh, budete ho mít někdy brzy, eh, abyste získali eh, také podporu od Evropské komise. To eh, jsem zatím mezi finskými prioritami neslyšela. Děkuji. Thank you. You happy to take... Děkuji. Můžete nyní odpovědět. Uh, tack så mycket. Jag hoppas att jag förstod Děkuji za tyto otázky. Doufám, že jsem je všechny správně pochopila při nejmenším v otázce transparentnosti a toho, eh, těch zpráv eh, country by country. Tady jsem velice vděčná za to, že se toto téma objevilo. Se všemi náznaky, jak byste rádi, abychom na to šli. Co se týče transparentnosti, tam máme strategickou agendu EU ta je vypracovaná až do roku 2024. Tam běží o další vývoj pracovní metodiky na radě, právě v oblasti transparentnosti. Tam je jasné, že tím, že posílíme transparentnost, tak přiblížíme EU občanům a zvýšíme důvěru občanů. Je to něco, kde rádi posloužíme za dobrý příklad při našem předsednictví. Například u zasedání rady bude více zasedání veřejných, že bude předáváno více informací o všech schůzkách, které probíhají i mezi zájmovými skupinami, podskupinkami v rámci rady a tak dále. Finsko bude každopádně i u legislativních dokumentů se snažit, aby byly přístupny co nejširší veřejnosti. A když hovoříme o přístupu veřejnosti k informacím, tak zároveň hovoříme o předcházení dezinformacím. Chceme využívat všech sociálních médií, v nich se například na Twitteru či na Facebooku šíří i mnoho dezinformací a tady tedy je zásadní věc, abychom byli určitou protiváhou a šířili informace správné. Otázka zpráv pro jednotlivé země a případného e, zdaňování podniků, které by v tom kontextu mělo být k dispozici. My se budeme snažit, co by předsednická země, přijít na způsob, jak bychom mohli v této záležitosti pokročit. Samozřejmě, že jde i o to, že zatím je velice rozdílným způsobem vyhodnocován právní základ, což celou situaci stěžuje. Ale my se eh, na všechno podíváme znovu a už vidíme první signály možného pokroku. Důležité je v oblasti daňové mít informace, se kterými můžeme pracovat i v kontaktu s veřejností, protože už samotná tato skutečnost znamená, že se podnik bude chovat zodpovědněji. A to je důležité, aby se objevilo i na agendě finské vlády. Ta už se tím začala zabývat a právě i sama finská vláda si klade otázky, které zazněly i na této schůzce s vámi. Možná bychom se mohli pokusit, kdykoliv v parlamentu je eminentní zájem na této věci, vás seznámit s tím, jak na tom pracuje naše vláda. Pak k otázce lidských práv a e, podnikovým aktivitám, tam už se mnohé děje. My se i tím budeme do budoucna muset zabývat intenzivněji. I když to nepatří bezprostředně e, k mé oblasti zájmu, i když ráda předám vaše podněty příslušným kolegům. Ono z právního pohledu se jedná o složité věci, ale rozhodně se s nimi budeme muset dříve či později vypořádat. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Ještě tady mám další čtyři otázky, takže k ním přejdeme po dvou. Adam Maltiu. Mnohokrát děkuji. Já přesně si neu, nevím, zda se tady moje, můj jazyk tlumočí, anebo zda musím mluvit anglicky. A proto budu pokračovat anglicky. Takže vám mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišla. My v rámci naší frakce si skutečně vážíme vaší důvěry v naše instituce a jsme rádi za to, že kladete tak velký důraz na mm, právní stát, eh, což je velice důležité pro to, aby eh, evropští občané věřili evropským a národním institucím v následujících pěti letech. Je eh, velice důležité, abychom obnovili tuto důvěru a získali ji od evropských občanů zpátky důvěru v naše instituce, abychom jim také dokázali, že jakožto instituce pracujeme pro ně a ne pro nějaké nekalé záležitosti v pozadí. V radě se zablokovala celá řada zákonů. Je to například zákon nebo legislativa o takzvaných whistleblowerech. A já bych ráda věděla, co vy nebo vaše předsednictví bude dělat pro to, abychom eh, pokročili s touto legislativou, protože musíme chránit. Eh, oni upozorňují na věci, které jsou nekalé. Někteří kolegové už se ptali na otázky, které jsem se chtěla také zeptat. Jednalo se o daně z příjmu a eh, také o odpovědnost podniku. Také si velice vážím vaší odpovědnosti ohledně posílení právního státu. Je nesmírně důležité, abychom byli zásadoví, aby pravidla a legislativa, která eh, byla vytvořena, byla také prováděna. Mě by také zajímalo, jestli se bude pracovat na tom, aby členské státy dodržovalo svou odpovědnost v rámci dodržování legislativy EU. Nevím, jestli na tom také budete pracovat, protože došlo na několik případů praní špinavých peněz, kdy, dejme tomu, můj členský stát Dánsko nepřišel na to, že dochází k praní špinavých peněz ze strany Dánské banky s pobočkami v Estonsku. Čili jak zajistit, aby členské státy eh, měly vytvořeny dostatečně silné orgány, aby mohly rozpracovat tu legislativu, kterou my jakožto zákonodárci vytváříme a přijímáme. Také tady došlo na umělou inteligenci. Hm, víme, že nová komise přijde s digitálním programem, bude tedy pokračovat v práci na téma umělé inteligence, ale já bych ráda věděla, zdali je možné hm, doplnit něco, pokud jde o důvěru občanů, pokud jde o základní práva v rámci vašeho předsednictví. Děkuji. A nyní paní Voltas. Mnohokrát děkuji. Já vás vítám. Přeji hodně úspěchu během vašeho předsednictví v následujících měsících. Několik věcí. Mluvila jste o transparentnosti v rámci našich institucí. Toho si velice vážím. Transparentnost podniku je také zásadní. Některé Někteří kolegové zmínili výkazy a zprávy podle zemí. Dále, odpovědnost podniků, co vykazují podniky a jak. Také nefinanční výkaznictví. Tato směrnice byla provedena, ale provedena různými způsoby, různými podniky, což znamená, že momentálně směrnice jednoduše nedělá tu práci, kterou by měla. Víme, že komise uvažuje o jakési revizi, což bychom vítali, ale chtěl bych vědět, zdali rada se na to připravuje, zdali v tomto ohledu se ujala nějaké iniciativy, pokud je o nějaký návrh komise. Rádi bychom se do toho zapojili, pokud tomu tak je, ale nejprve se chci zeptat, jestli předsednictví na to toto téma bude něco dělat v následujících několika měsících. Dále e, kolektivní stížnosti do posud z rady na, této, na toto téma nic nezaznělo. Mnozí na, to nic ne, eh, na toto téma nic neslyšeli. Řídí ve vozech, které znečišťují prostředí, nezískávají eh, pro placení náhrad eh, za rušené lety Ryanairu a mě by zajímalo, jestli i toto téma se nějakým způsobem odblokuje a jestli na toto téma budete jednat. Děkuji. Děkuji. Děkuji i vám oběma za takovéto podnětné otázky. Začnu otázkou Karen. Já bohužel sama neznám dánštinu až tak dobře a přeci jen budu pokračovat švédsky. K té směrnici k ochraně oznamovatelů. Hmm. To už byla věc, kterou se zabývalo rumunské předsednictví, no a tam bylo dosaženo určité souznění názoru. Totiž, že má vzniknout směrnice, což už je sám o sobě zásadní krok ku předu. Ano, existovaly, víme o případech zneužívání, kde někdo oznamoval a tím se ocitl v očité výjimečné pozici. A je důležité, aby kdokoliv o určitém zneužívání něco prohlásí, aby ten člověk byl opravdu chráněn. Důležité je, že jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru potřebujeme lepší transparentnost, potřebujeme férovější hospodářskou soutěž a tady se domnívám, že z toho zcela jasně plyne, že chceme dosáhnout stavu absolutního fair play, tak aby se každý občan mohl těšit stejné ochraně, stejnému zacházení. Proto chci poděkovat i Evropskému parlamentu a zejména tomuto vašemu výboru za to, že právě byli jste to vy, kdo jste na této otázce a na jejím řešení trvali. Nyní už máme směrnici ta bude muset být transponována do právních řádů jednotlivých členských států a na této etapě na to bude dohlížet právě naše předsednictví. A nyní záležitost praní špinavých peněz. Komise k tomu zveřejnila sdělení a tam se ještě jednou poukazuje na skutečnost, že členské státy a příslušné orgány musí mít lepší podporu při šetření jakýchkoliv případných eh, deliktů v oblasti praní špinavých peněz, protože to souvisí i s terorismem. Rada se už rovněž touto problematikou zabývalo. Problém ale spočívá v tom, že často máme právní mezery na úrovni jednotlivých členských států. Tady se musíme postarat o to, aby Každý členský stát si přece jen utěsnil svůj zákonný rámec a zároveň, aby ta pravidla byla dost konkrétní a reálně prosaditelná. Ve všech státech se rovněž k této věci musí přistupovat vážně, nebakatelizovat ji a když pak máme tu Financial Action Task Force, která funguje v rámci OECD, aby i ta měla možnost zasáhnout, je potřeba. Otázka potírání praní špinavých peněz je další záležitost, kde máme co dočinění s chováním, které podrývá důvěru občanů. Něco, co by nemělo v EU mít místo. Proto je třeba se věnovat tomu, aby každý zodpovědný orgán při jakémkoliv náznaku, že by k tomu mělo docházet, se tomu seriózně věnoval a zároveň to souvisí i s ochranou whistleblowerů, kteří upozorňují na aktivity, které jsou nemístné, případně nelegální a každopádně nežádoucí. Eh, när det gäller kollektiv så... Eh, a teď ještě otázka toho těch združených eh, žalob, toho collective redress. Hromadných žalob. My si tady mezi sebou hovoříme směsí finštiny a švédštiny s kolegyní. No a ona mi připomněla o otázce těch hromadných žalob. To je pro finské předsednictví rovněž důležité téma. Jak už zde zaznělo, je to téma důležité pro mnohé. Jedná se o posílení postavení spotřebitele na vnitřním trhu a právě tato směrnice k tomu, jak je možné se združit a podat žalobu, je takovým uhelným kamenem eh, toho nového, new, nového eh, dílu pro spotřebitele. Samozřejmě, že jde o to vypracovat něco, co bude fungovat i v praxi. A vytvořit příslušné prostředí, v jehož rámci budou chráněny i podniky, aby těchto hromadných žalob nebylo zneužíváno proti nim. My jsme si v rámci finského předsednictví dali takový cíl schválit příslušné záležitosti na radě ještě na podzim a doufám, že se nám to všechno podaří. Thank you very much indeed. Um, I think these are pro- Mnohokrát děkuji. Myslím, že teď už máme na seznamu poslední dvě otázky. Madame Otrona. Vítejte, děkuji. jsem ráda, že všichni poukázali na to, že je vlastně finské předsednictví první, které klade tak velký důraz na právní ztrát. Mhm. Pokud jde o s tím spojené otázky, ráda bych připomněla projekt, eh, o kterém určitě víte, protože tento parlament už mnoho, mnoho let pracuje na legislativním návrhu ohledně zákonu o správním postupu, protože pokud jde o právní stát, já si myslím, že je trošku pochybné, že takováto organizace, která je poměrně vyspělá, nemá žádný zákon o, o správním postupu. My jsme to trochu přejmenovali zákon o otevřené a účinné zprávě podle Lisabonské smlouvy, podle článku 298 konkrétně, je to vlastně jediná část této smlouvy, která ještě nebyla provedena. My bychom tady vkládali velkou naději ve finském předsednictví, protože finské předsednictví chápe význam mm, dobré zprávy a také pochopitelně jste přispěli Lisabonské smlouvě. Tak by mě zajímalo, jestli vy, jakožto finské předsednictví, byste na tuto věc chtěli poukázat a pro, probrat to s Evropskou komisí. My bychom to chtěli nějakým způsobem prolomit, protože Evropská komise říká, no my máme eh, svá, svůj kodex chování, ale nevědí, že máme závazný zákon a máme 50 různých agentur a organizací s různými uh, Mm, správními praktikami, což je velice pochybné z hlediska subjektu, z hlediska mm, podniků, z hlediska občanů. Čili co bychom mohli od Finska v tomto ohledu očekávat? Také jste se zmínila o transparentnosti mnohokrát. A asi 100 poslanců předešlého parlamentu zaslalo finskému předsednictví dopis mm, s poukázáním na určitá opatření pro posílení transparentnosti. Já ještě zmíním dvě věci. My jsme požádali finské předsednictví, aby eh, byly vydávány zápisy pracovní skupin, včetně jménu členských států. My se domníváme, že už takovýto zákon by instituce v tomto smyslu eh, zavázal, takže se na to prosím podívejte. Dále sponzorování předsednictví nemá žádná pravidla, jsme zjistili. A vím, že Evropský ombudsman v červenci jednal s radou na toto téma. Mě by zajímalo, jestli jste toto téma řešili a co vy na to. A v neposlední řadě jste si asi všimla, že v rámci parlamentu je tady velký zájem o odpovědnost podniků. Finské předsednictví eh, má ve svém programu právě na toto odkaz eh, na úrovni EU, na úrovni regulatorního rámce. A tak by mě zajímalo, jakým způsobem to proberete s komisí. Já vím, že to není konkrétně vaše starost v rámci předsednictví, ale jsou tady také eh, dobré eh, věci přístupu ke spravedlnosti ze strany různých podnikových obětí. Takže můžete v této věci jednat, aby se nám na stůl od komise dostal nový legislativní návrh co nejdříve. Děkuji a úplně poslední otázka, pan Legadinský. Děkuji když tedy se všichni zde snaží hovořit svou mateřštinou, i já budu mluvit německy. Děkuji za um, tyto otázky, děkuji paní ministrině, že jste mezi námi. Právní stát. No to je nádherné, že se jedná o východisko naší diskusy. A pokud eh, ještě čteme ve sdělení komise k mechanismům právního státu, tak je tam právě jedním z pilířů podpora občanské společnosti. A zde v právním výboru je právo na združování takovým srdcem eh, té občanské společnosti. Když se podíváme, jak v praxi vypadá eh, občanská společnost a jak se ji někdo snaží kontrolovat, často to tím kamenem úrazu je, že nemáme sjednocené právo na združování eh, se a rovněž i nemáme jednotnou definici veřejně prospěšné společnosti. Například se někde eh, poukazuje prstem na združení, eh, která dostávají peníze ze zahraničí, třeba i z, jiné unijní, z jiného unijního státu. Eh, v Německu se například vyjímá určitou společnost či společenství z toho, z té kategorie veřejně prospěšných jenom proto, že k něčemu zaujmou politický postoj. A to přece by mělo být normální. Proto se domnívám, že by se tím měla zabývat komise. Ono komise mm, sice na tom začala pracovat, ale je to příliš liknavé. Situace v té oblasti se zhoršuje, jak v oblasti non-profit organizací, tak i v oblasti organizací které vůbec by mohly či nemohly vzniknout. Máte v plánu eh, posílit občanskou společnost tím, že i v té oblasti něco uděláte. Bra, tak för dessa frågor och eh, tror jag börjar... Děkuji i za tyto otázky. Dovolila bych si na úvod začít otázkou paní Hautala. Hovoří o tom zákoně a e, o e, tom řízení a zprávě. Byli jsme kdysi členkami stejné vlády, takže to zde pouze na okraj. Co se týče přístupu k řízení a správě, tak tady určitě nám jde hlavně o rozumné e, právo, rozumné zákonodárství o správě. Zatím ale ještě nám stále schází právní základ pro takovýto zákon. Já ale ze své strany chci parlamentu velice srdečně poděkovat za veškeré úsilí, veškerou práci, kterou eh, tato sněmovna odvedla v té oblasti, aby se to stalo tématem, protože je samozřejmé, že i eh, temu, tomuto parlamentu to leží na trhu. A nyní nová komise zdá bude ochotná přijmout článek 82 Lisabonské smlouvy, ono už více než 10 let to takto platí. Dobrá zpráva předchází korupci, podporuje ochranu řádných občanů, posiluje důvěru. No a právě téma korupce, to bude hlavní téma naší další schůzky, našeho říjnového zasedání. Je to provázané, je to důležité téma a já se postarám o to, aby to bylo v těchto souvislostech i posuzováno. Otázka dobré kvalitní zprávy je otázkou mezi jinými i kvalitního zákonodárství. Správní zákonodárství či pravidla pro fungování zprávu tady zatím ještě k tomu nemáme nic konkrétního, ale korupce rozhodně bude na programu, na pořadu jednání a já si dokážu představit, že položíme členským státům i otázku, jakým způsobem lze zvýšit účinnost boje s korupcí prostřednictvím zkvalitňování zprávy. Tam rozhodně doufám a slibuji si mnohé od naší říjnové schůzky. Další věc, to byla otázka sponsoringu. Já nevidím, jak bych k této odpovědi mohla skutečně něčím přispět. Sponsoring a předsednictví. Finsko se snažilo určitým způsobem posílit angažmá ministrů v určitých eh, oblastech. Já se snažím jezdit tak na veškerá zasedání, aby se to nevázalo s konkrétní například značkou nějakého vozidla. A nyní angažovanost občanů a posílení občanské společnosti. Tady se domnívám, že se jedná o důležitý aspekt demokracie. V každé demokracii záleží opravdu na tom, aby občané se mohli podílet na tom, co se odehrává na těch vyšších úrovních. Tedy právní stát, jeho dodržování, i to může občan jakýmsi způsobem kontrolovat. A na druhé straně i ten, který členský stát by měl mít povinnost podporovat vznik a fungování združení organizací sjednocujících různé zájmové skupiny. Bez toho se dobrý, kvalitní demokratický stát neobejde. To je jediné, co zatím mohu v této souvislosti říci podstatě se nepřímo jedná i o otázku financí, otázku víceletého finančního rámce. Například, s jakými finančními prostředky se počítá, co se stanoví. Protože i finanční podpora by mohla být nástrojem zvyšování aktivity občanů. Jde o otázku eh, práv a hodnot a ta se váže i s víceletým finančním rámcem. Um, Mnohokrát děkuji za odpovědi na všechny otázky v rámci celé škály témat. Jsme velice rádi, že jste odpověděl na otázky související s klimatem, genderové rovnosti, vyhýbání se daní a tak dále. Jsme velice rádi a myslím, že mluvím za celý výbor, že se zaměřujete na právní stát a budeme se těšit na spolupráci s vámi. Zvláštně zajímají ty věci, které souvisejí eh, s jasnými kritérii pro eh, porušování justičních řízení a procesu. Mnohokrát děkuji za to, že jste přišla odpovědět na vaše otázky a musíme popřát vám i celému vašemu finskému předsednictví hodně úspěchu a budeme se těšit. Je 20 minut po čtvrté hodině, budeme pokračovat ve 4.30, takže si uděláme desetiminutovou pauzou a budeme moci pokračovat. Mnohokrát děkuji všem, děkuji za vaše dotazy. Budu vám přát hodně štěstí s, s tou velmi důležitou prací, které tady v parlamentu budu se těšit na spolupráci s vámi. Um, thank you, members. I think we will come back together now. It's 4.30. No, už je 16.30, eh, tak eh, budeme pokračovat v našem zasedání. Máme tady kandidáty na zástupce eh, ředitele Úřadu EU pro duševní vlastnictví. Takže přednesou nám stručné vystoupení Než ehm, rada přistoupí k konkrétnímu výběru zástupce výkonného výboru, je možné eh, pozvat kandidáty, aby vystoupili s představením a také odpověděli na otázky. Máme tady vybrané kandidáty, které jsou předloženy eh, radě mm, pro... Eh, je to pan Andrea Di Calio a paní Kahorman. Vítáme vás v našem výboru a my jsme vám také rozdali eh, váš životopis a další informace od sekretariátu. Byli jste informováni, že přednesete desetiminutové vystoupení a pak odpovíte na otázky během dalších deseti minut. A nejdříve vystoupí eh, pan Di Carlo v tomto pořadí se s tím počítalo. Můžete prosím začít. Paní eh, předsedkyně, vážení členové výboru Jury, dámy a pánové, eh, Zítra bude mít eh, náš úřad 20 let. Je to krátké období, ale přitom se to rozrostlo do největší agentury EU. Financujeme se sami vzhledem k tomu, jak populární je toto téma. Dostáváme přes 2 miliony Ehm, za obchodní eh, známky a další zdroje. Eh, náš úřad postupně měl rozšířené pravomoci v mezinárodní spolupráci, ve výzkumu i ve eh, uplatňování pravidel. Je to tedy otázka důvěry evropských institucí, včetně vašeho parlamentu, ve schopnost úřadu konat. Transparentnost, skládání účtu, to vždy byly klíčové body pro náš úřad. Eh, tak eh, Evropský účetní dvůr uvádí, že EU IPO je vlastně mm, eh, úřad, který předkládá nejúplnější, nejdokonalejší zprávu o své činnosti. Jsou zde vysoce spokojení uživatelé našich služeb a e, je to prostě ze všech hledisek opravdu úspěšný příběh. Já jsem velmi hrdý na to, že došlo k takovýmto dobrým výsledkům a že jsme byli schopni v našem know-how, naším e, nadšením přispět k takto dobrým výsledkům. Eh, samozřejmě nemůžeme zůstat eh, usnout na Vavřínech. Eh, chceme být klíčovým nástrojem na podporu evropské inovace a konkurenceschopnosti, aby tady byl dostupnější a spolehlivější nástroj pro přispívání ke strategické agendě EU e do roku 2024. Máme strategický plán na odcházejících pět let SP 2025 a to bylo také diskutováno na posledním zasedání řídícího výboru eh, úřadu. Jsou tady zástupci eh, členských států i zástupci parlamentu, kteří na tomto zasedání vyjádřili podporu našemu úřadu. Došlo také k výměně názorů na SP2024 a eh, bude to takto uplatňováno v odcházejících měsících. Myslím, že to je velmi relevantní nástroj ehm, a věřím, že ehm, má zkušenost může být také velmi přínosná. Jak už jsem uvedl předtím, ehm, Zaměřujeme se na eh, poskytování služeby produktů eh, jakožto eh, agentura EU a bude to také takto uplatňováno i během SP 2024. Využíváme nových technologií, abychom mohli poskytovat další služby a dále zlepšujeme kvalitu, konzistentnost i předvídatelnost um, uživatelé nás často konzultují a to bude nadále zásadní části naší eh, činnosti. Ehm, dosáhli jsme velkého zjednodušení a velké modernizace. To znamená, že je méně nákladné mít přístup k těmto aspektům. V SP 2024 Eh, chceme dále rozvíjet eh, eh, toto úsilí, které bude nadále pokračovat, aby bylo možné se rozšířit také na další oblasti. jedna z oblastí je podpora malých a středních podniků. Eh, jak řekla paní eh, navržená komisař, předsedkyně komise paní van der Leyen, je to přímo eh, páteří ekonomiky EU, která je v těchto malých a středních podnicích. Také budoucnost průmyslové politiky se bude opírat o podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podle posledních studií malé a střední podniky zaznamenaly Eh, které zaznamenali alespoň jeden takový, jedno takové právo, tak mají velké šance. Méně než 10 malých a středních podniků EU si ale registrují své eh, produkty. Je jasné, že v tomto smyslu je důležité, aby EU IPO ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány a institucemi mohly sehrá, mohl sehrávat dále eh, ještě důležitější úlohu pro malé inovativní podniky, které by lépe využívaly ochrany duševního, prostřed, duš, duševního vlastnictví. Iniciativy v tomto smyslu budou prováděny v plné koordinaci s evropskou politikou a eh, v rámci regionální i národní eh, podpory malých a středních podniků. Inovativní malé a střední podniky i obecně podniky vůbec potřebují ochranu před nekalou konkurencí a tady je velice důležité eh, sledovat velkou hrozbu porušování duševního vlastnictví. Skoro 60 miliard eur ročně eh, jsou škody způsobené v takovými narušeními duševních práv. E, observatoř o porušování práv k duševnímu vlastnictví e, takto provádí koordinovanou práci s policejními složkami, soudními složkami a e, zátními zastupitelstvími. Takovýto systém musí přinést další pozitivní výsledky, abychom mohli se opřít o spolehlivý postup který bude moci nejen ochranné známky zaregistrovat, ale také je dále chránit. Komunikační kampaň, která bude plně koordinována s národními orgány, tak to chce přispět k eh, posílení povědomí o této otázce. Aby se vědělo, že Eh, je třeba postupovat proti porušování duševního vlastnictví a proti organizovanému zločinu. Eh, úřad ve spolupráci s ministerstvy školství v členských státech eh, spouští takovouto kampaň, která bude dále rozšířena. Technologie. Technologie bude velice důležitým nástrojem pro uplatňování strategie také do budoucna. Umělá inteligence Eh, velká data. To všechno již ukazuje cestu do oblasti, ve které úřad poskytuje služby svým uživatelům. V této oblasti eh, působíme vícenásobně. Letos eh, jsme byli ostatně uznáni jako nejvíce inovativní úřad splňujeme vysoké environmentální standardy z hlediska eh, veřejných zakázek pro trvalý udržitelný vývoj. Když se díváme do budoucna, tak úřad může také svou zkušeností přispět v nově rodicích se technologiích eh, a pomoci řešit eh, problémy. To ostatně také se již děje na fóru, které podkoruje náš úřad logistickou spoluprací a politických činitelů EU a dalších e, aktérů, kde maximálně vytváříme infrastrukturu pro bojování proti padělání. Období 2020-2025 je velice důležitým obdobím, kdy definujeme priority do budoucna. E, důležitým úlohem, úlohou zástupce ředitele je vytvářet operativní a prováděcí plány pro aktivity Řídící výbor, který e, připravil strategický plán, e, mě umožnil přispět k formulacím cílů do budoucna i k nástrojům pro jejich realizaci. Já jsem už v minulosti sehrával vedoucí úlohu ve velmi důležitých klíčových oblastech našeho úřadu, jako je například administrativa pro registraci eh, systému IP a ve spolupráci s národními i regionálními úřady a ve spolupráci s národními i evropskými institucemi eh, byl bych takto odpovědný eh, za realizaci realizačního programu observatoří, dalších projektů v oblasti malých a středních podniků i zvyšování povědomí. Tady e, to zahrnuje také otázku rozpočtových zdrojů a spolupráci s celou řadou aktérů, partnerů ve veřejném i soukromém sektoru a e, také e, to vyžaduje schopnost prokázat multikulturní zvládání vnějšího prostředí. Stru- stručně schrnuto. Ehm, Zástupce ředitele musí být zárukou eh, leadershipu, know-how, dobrého provádění těch nejkritičtějších aspektů strategického plánu našeho úřadu. Základem plodné eh, spolupráce eh, jsem vytvořil v zájmu budoucích eh, realizací, eh, v zájmu eh, komplementarity, sdílení našich know-how. Jako zástupce výkonného ředitele bych byl poctěn, když bych mohl pokračovat na této úspěšné cestě a abychom pro náš úřad zajistili ještě pozitivnější budoucnost, jakož i pro všechny pracovníky, i pro všechny partnery. Děkuji vám za pozornost. Um, Děkuji, to bylo velice užitečné, informativní. Nyní přecházíme k, ocha, k otázkám stran členů výboru. Máte nějaké dotazy, paní McCarnan? Jestli nechcete se ujmout slova jako první, tak paní Činy. Děkuji, děkuji paní předsedli, předsedkyně. Já bych ráda poděkovala panu Dekarlovi za prezentaci. Z toho, co říkáte, je patrné, že máte opravdu hodně zkušeností a myslím, že jste se skutečně dotkl klíčových aspektů EU je po e, ve své prezentaci. To, co jste říkal, mě potěšilo. Vy jste zmínil podporu malých středních podniků prostřednictvím registrace práv duševního vlastnictví. Pokud tomu dobře rozumím, jsou tady stále ještě problémy. Mluvíte o nekalé soutěži také. Víme, že existuje aspekt padělání a ten nesouvisí pouze s prací, ale jsou tady také ehm, aspekty, které souvisejí eh, s zdraví a bezpečností. dejme tomu v případě farmaceutických výrobků a to je zásadní otázka. Pak je tady další aspekt, na který poukazujete spolupráce s národními orgány, aby se padělání zabránilo. A všichni víme, že existují organizace, které jsou v této otázce aktivní. A také jste mluvil o technologické inovace, ale chci se zeptat ještě na jednu věc. Říkal jste celou řadu opravdu zajímavých věcí, ale Vzhledem k tomu, že mluvíme o hrozbách nejenom z hlediska ekonomického, ale z hlediska zdraví bezpečnosti, tak bych chtěla vědět, jak si myslíte, že EU může zefektivnit opatření, o kterých jste mluvil? Jak můžeme posílit eh, práci tohoto úřadu? Děkuji. Odpovím italsky je pro mě skutečně velkým potěšením mít možnost mluvit svou mateštinou. Takže, jak jste říkala, tato otázka je opravdu složitá. A myslím si, že vklad EU IPO se může odehrávat ve třech oblastech. Posílení povědomí mezi volenými zástupci, to je jedna věc. Tam bychom měli začít a pak máme observatoř pro porušování práv duševního vlastnictví, takže také spolupráce s OECD, tam vytváření studií, které poukazují na dopady padělání na ekonomické i sociální úrovně. Také mluvíme o boji proti padělání, ale fakt je, že dnes se to nepovažuje stále za závažný trestný čin, ne za něco, co by mělo velký dopad na práci a podobně, ale dopad to má. A já si myslím, že bychom mohli posílit příspěvek v té oblasti, o, o které mluvíte. Nejedná se totiž pouze o ekonomickou oblast, ale i o dopad na pracovní místa. A pak je tady pochopitelně riziko, pokud jde o zdraví a bezpečnost. Mnozí si totiž myslí, že eh, falšování, padělání se týká pouze módního průmyslu, ale dá se Mm, padělat celá řada věcí, dejme tomu náhradní díly, hračky a, a podobně. A úřad to už začal pracovat na studii na toto téma, ale v rámci dalšího strategického plánu je cílem zajít do větší hloubky ve všech těchto oblastech. Další uh, záležitost souvisí s naší spoluprací s Europolem, protože i v této oblasti jsou uh, velmi aktivní, organizované zločinecké skupiny, které na tom hodně vydělávají. Je to velice lukrativní, nesouvisí s tím velká míra riziko. Ty postihy jednoduše nejsou tak velké jako v případě nelegálního pašování drog a podobně. My se tedy snažíme udělat následující. Chceme, aby politici a volní zástupci měli skutečně přehled o propojení padělání a organizované trestné činnosti. Další kroky souvisejí s podporou organizací, které to řeší tyto otázky. Naše eh, policie odvádí skvělou práci, také naši celníci, ale jde o to, že toto není naše hlavní priorita a proto nemají dost zdrojů, které by do toho mohly investovat. Čili zdroje, které máme k dispozici, by se měly lépe využít tím, že jednoduše budeme lépe koordinovat naše aktivity. Pokud jde o naší spolupráci s Europolem, tak my jsme vytvořili specifický systém, díky kterému můžeme pověřit zvláštní jednotku pro boj proti podělání. Jsme, budeme rádi, když se zvětší a v rámci strategického plánu bychom z toho chtěli udělat takový hub, prostě oblast, která poskytne více informací o padělání a bude spolupracovat s národními orgány. Dále technologie, o tom jste také mluvili. Mm, je to tedy mm, představa technologie, eh, Anti-Counterfeiting Blockchain Forum, forum tedy proti podělání a potom pochopitelně světa vzdělávání, eh, protože jsou to věci, které jsou velmi technického charakteru a eh, naše policejní sbory potřebují tedy určitou míru vzdělávání a také eh, justiční orgány. Spolu s Eurojustem jsme vytvořili evropskou síť státních zástupců, kteří se specializují na tyto věci a také organizujeme workshopy pro soudce, aby i oni měli povědomí o této problematice. ale to je pochopitelně všechno důležité. Musíme proti tomu bojovat, ale poptávka je také důležitá, podělání existuje, protože lidé jednoduše pořizují padělané předměty z různých důvodů a já si myslím, že to sebou nenese příliš velké stigma. Ehm, domnívám se, že bychom měli mít k dispozici programy osvětového charakteru, aby všichni chápali, že to je skutečně důležité, že ty programy znamenají inovaci, budoucnost pro naše podniky, znamená to také budoucí lepší práci pro naši mládež, lepší odměňování. Já myslím, že už jsem to trošku protáhl, takže bych asi teď skončil. Děkuji mnohokrát, ale vidíte, že je to skutečně důležité. Máme tady tři další řečníky, takže nejprve sloučím otázky, protože jinak mi dojde čas. Eh, požádám vás o stručnost, až budete odpovídat. Pan Spenkner, paní Malkia a pan Zadavský. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si prohlédl vaše CV. On také CV paní Harmandové. To, co jste říkal, bylo potěšující a zajímavé. Jedna věc, která možná bude souviset s určitým dílem neupřímnosti anebo upřímnosti. Musíte výboru vysvětlit, proč se vůbec do tohoto postu hlásíte. Karen. Děkuji a děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Děkuji za vyčerpávající odpovědi. Vy jste zmiňoval, že role malých středních podniků je nesmírně důležitá. Zajímalo by mě, jak hodláte zajistit, aby práva drševního vlastnictví nebyla využívána k zablokování malých firm, které nemají na to zaregistrovat eh, svá eh, práva. Myslím tím nerovný boj mezi těmi velkými firmami, které už mají svou stopu na trhu. Registrace práv duševního vlastnictví a patentů je nákladné. A jak můžeme pomoci malým středním podnikům, aby získali také výhody v této oblasti. Také jste hrdě zmiňoval, že úřad se sám financuje, že je to největší agentura EU. Mě trošku znepokojuje, že takovýmto způsobem zdaňujeme naše evropské podniky, abychom chránili i práva jejich duševního vlastnictví. Já se nemyslím, že je samo o sobě cílem mít ohromný úřad za tímto účelem v Alicante. Tak se zeptám, jak to vidíte, že by se to dále vyvíjelo. Ehm, Byl jsem také ráda, že jsem se mohla eh, zúčastnit diskuse o evropském patentu. My jsme o tom měli referendum v Dánsku a je tady argumentace proti. V tom smyslu, že je tady velká míra překryvu a že i toto jaksi tlačí na inovaci. Čili chci vědět, jak zajistíte rovnováhu mezi těmito právy a e, mezi inovací. Také jste zmiňoval, že existuje observatoř pro ochranu práv duševního vlastnictví a mě by zajímalo, jestli také to bude pokrývat jejich zneužívání a v neposlední řadě, pokud byste byl předsedou úřadu. V úřadu je hodně lidí, hodně zaměstnanců. Chtěl eh, bych, chtěla bych vědět, jak zajistíte politiku slušného zacházení na pracovišti. Takže vám předám slovo. Ještě jedna otázka. Děkuji vám. Mnoho výzev spojených s porušováním IP přicházejí z třetích zemí, zejména z Číny. Máte nějakou zkušenost ve spolupráci s Čínou? A jaký přínos myslíte, že úřad může v této oblasti eh, poskytnout? A druhá otázka. Je tady něco specifického, co by úřad mohl udělat, aby eh, ochránil držitelé práv duševního vlastnictví eh, proti zneužívání jejich práv například na internetu? Děkuji. Dobře, prosím o stručnou odpověď, kdyby to bylo možné limitovat na tři minuty. Ano. Děkuji. Eh, děkuji vám za tyto otázky. Eh, proč eh, si myslím, že bych mohl dobře pracovat jako zástupce výkonného ředitele? No, já jsem to, myslím, zmínil už ve svém prvním vystoupení. Mám velmi širokou zkušenost. Zastával jsem celou řadu důležitých funkcí Eh, v úřadu. Takže mám eh, vlastně takovou cel, takový celkový přehled eh, o úřadu, o jeho partnerech, interních i externích a také mm, vím, jak chápat výzvy, před kterými stojíme, jak je zvládat. Takže si myslím, že bych mohl být efektivním zástupcem výkonného ředitele. Další důležitá věc, Já jsem vždy dosáhl eh, dobrých výsledků na mezinárodní úrovni eh, i v multikulturním prostředí. Mé zkušenosti byly uznány na celé eh, řadě úrovní. Například v správní radě i na jiných úrovních tak ještě mi prosím dejte dvě minuty. Myslím, že eh, hlasování ve správním výboru, v řídicím výboru bylo velice pozitivní pro mě. Je to právě vzhledem k těm všem eh, zkušenostem, které mám a které mohu uplatnit jako zástupce výkonného ředitele. A pokud jde o vaši otázku, děkuji. Já jsem si všechno zaznamenal, doufám, že jsem také na všechno odpověděl, pokud ne, tak mě na to upozorněte. Registrace malých a středních podniků, zda je to eh, příliš nákladné, eh, zda je to pro ně dostupné. Úřad sleduje eh, náklady, které mají podniky se zaregistrováním svých eh, práv a já jsem říkal, že eh, náš rozpočet je dostačující a my chceme být i nápomocní podnikům. Špatné používání duševního vlastnictví je negativní věcí. A Mm, v Evropské observatoři o tom také hovoříme. Ano, já na to odpovídám ano. Víme, jak lépe chránit eh, duševní vlastnictví, jak eh, bojovat proti tomu zneužívání nebo i přílišným eh, akcím z některých zemí, zejména vůči malým a středním podnikům. Eh, které jsou vystaveny tlaku těch velkých podniků. Mám už skončit? Ano, já myslím, že tedy asi už musím skončit s těmi odpověďmi. Ano, děkuji vám. A ještě možná k té Číně. Ano, ano, já se omlouvám. Eh, ano, mám, spoluprá- mám zkušenosti v mezinárodní spolupráci, byl jsem zodpovědný za oblast mezinárodní spolupráce eh, i ve spolupráci s Čínou a v tomto rámci jsem spolupracoval různými způsoby a myslím, že přínos, eh, který úřad může přinést, je, jak už jsem zmiňoval dříve, eh, pomoci eh, politikům, těm, kdo rozhodují, um, dostat se ke správným opatřením a správnému postupu v této oblasti a zajistit, aby ochrana duševního vlastnictví opravdu se zlepšila ve prospěch malých a středních podniků. Eh, které jsou aktivní, působí i v Číně. A další věcí je spolupracovat s orgány v Evropě i na národní úrovni, například eh, spolupracujeme s Europolem či jinde, aby se omezil ten příliv eh, padělků, včetně padělků z Číny. Děkuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Ano, děkujeme. Děkujeme za vaše odpovědi a já se omlouvám, že vás tady eh, musím přerušit, ale nemůžeme eh, tady mít příliš dlouhé vystoupení. Děkuji a nyní má slovo paní Harmont na 10 minut na prezentaci a pak budeme mít snad ještě tě čtvrt hodinu na otázky a odpovědi. Madam Chair, honorable members of the parliament, ladies and gentlemen. Děkuji, vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru. Já bych si nejdříve ráda položila otázku, jaký je smysl um, úřadu pro ochranu um, duševního vlastnictví. A má odpověď na tuto otázku je sloužit občanům, pomáhat podnikům, a pomáhat obchodování. Podívejme se tedy, jak se tomu všemu daří. Jak už jsme slyšeli, úřadu se daří dobře. Máme stále více žádostí, z roku na rok rostou a rostou i příjmy. Zároveň ale se zvyšují i ztráty. V souladu s údaji Evropského účetního dvora přicházíme o 1,5 milionu eur ročně, protože peníze prostě jenom sedí eh, na tom účtu. A eh, v porovnání s rokem 2017 eh, se nám zvýšil, zvýšilo období, po jaké tvrdá registrace a míra potvrzení obecným soudem, tedy stvrzení registrace, se snížila. Podívejme se tedy na tomto pozadí, jak to vypadá celkově ve světě. Už jste slyšeli o nových způsobech podnikání. Platformová ekonomika, oběhová ekonomika, eh, sdílení. Možná, že jste se doslechli i o nových způsobech spotřeby smlouvy generované uživatelem, obsah generovaný uživatelem, spotřebitelé, většinou se jedná o mladé, kteří jsou mnohem uvědomělejší, ale i já patřím k těm, kteří se snaží vyhýbat plastu. Slyšeli jste a jste svědky i situace, že zainteresované strany už přece jenom od úřadu našeho typu čekají trochu jiný přístup. Čekají nikoli pouze to, že je bude někdo registrovat a ochrání jejich práva, ale čekají i pomoc a mm, to, že jim někdo pomůže se zorientovat. A zároveň se nám e, zvyšuje vliv technologií, ať už umělé inteligence, i způsob používání různých eh, pokročilých technologií a vše se mění velice rychle. Nyní už konkrétně eh, k našim výzvám, alespoň tak, jak je vidím já. Za prvé, prosazování reformy eh, obchodní známky, zejména příslušní naši partneři v členských státech jak se to odehrává u nich, ale i u nás. Některé ty číselné údaje, které nám dělají starost, se vážou, alespoň podle mě, s tím, jak ta reforma té obchodní známky přece jen vázne. Rovněž máme ještě nařízení o designu a jak bude upravováno a rovněž i um, ne, uh, vázané, zeměpisně nevázané, ukazatele zeměpisné. Rovněž i zde má Evropská unie svůj díl odpovědnosti. Mnohé se totiž odehrává i mezinárodně ať už prostřednictvím našeho úřadu EU IPO, ale i na půdě jiných organizací. Mnohé nemůže fungovat jinak než přeshraničně. My jsme rozhodně mezinárodním hráčem a bohužel i to, co se odehrává ilegálně, běží přeshraničně. Přeshraniční povaha prosazování pravidel a spolupráce mezi soudními orgány, mezi policejními orgány, mezi organizacemi je zcela zásadní. Strategický plán. Jak už jsme slyšeli, má své rysy, o nich jsme zde již hovořili, ale ty cíle z mého pohledu jsou hlavně tři spolehlivé systémy počítačové, které se budou zakládat na spolupráci, sdílení znalostí, zkušeností, spolupráce mezi národními úřady ochrany duševního vlastnictví a naším IPO a spolupráce i mezi zainteresovanými stranami a naslouchání všem, tak abychom věděli, na čem jim záleží. Důležité jsou i služby. Musí být včasné a aktuální, zejména využívání technologických řešení v zájmu dosažení lepších výsledků. Nejedná se pouze o umělou inteligenci, jedná se i o jiné záležitosti. Blockchain samozřejmě. Jde ale hlavně o to, aby jakékoliv služby, které poskytujeme, byly bezpečnější, více přizpůsobené eh, k dané situaci a zároveň pochopitelnější, srozumitelnější. Eh, řešení střížena na míru budou samozřejmě obrovskou výhodou a to nikoli pro malé a střední podniky, či pouze pro malé a střední podniky. K tomu potřebujeme talentované jedince a potřebujeme, aby u nás přece jen zůstali. A to je určitá výzva. A čím mohu přispět já? Já už 25 let pracuji v estonské veřejné správě, což v praxi znamená, že v Estonsku máme příležitost pracovat s nejrůznějšími řešeními počítačově založenými či informatickými a nyní už máme téměř 20 systémů, které spoléhají na umělou inteligenci, a to v každodenní praxi. Každodenně se snažíme růst a zároveň zvyšovat spokojenost uživatelů. I já mám osobní zkušenost při vypracovávání těchto řešení a zejména u umělé inteligence. Tam nejde pouze o to, abychom nově navrhli a designovali eh, pracovní postup. Jde rovněž o to, že musíme nově vypracovat způsob přístupu k těmto technologiím. Musíme se naučit být proaktivní tak aby ta služba více méně byla neviditelná, aby byla natolik chytrá, že se vyhne stereotypům, vyhne se podujatosti a zároveň je schopna si uvědomit, na kterých datech záleží a které údaje jsou vhodné k tomu, abychom jimi v uvozkách nakrmili ten systém umělé inteligence. Spolehlivé systémy duševního vlastnictví. Já sama jsem byla 20 eh, let soudkyní, mám příslušné oblasti obrovské zkušenosti, včetně ochrany údajů, duševního vlastnictví, všech těchto témat, která s tímto souvisí. Umělá inteligence a nevím, zda bych tomu měla říci legislativa, alebo spíše vodítka či pokyny, jak v OECD, tak v Radě Evropy, tak v Estonsku. Zároveň už mám zkušenosti i se vzděláváním, protože jsem byla čina na univerzitě a na jiných fórech a zároveň disponuji různými dovednostmi, jak řešit střety včetně právních střetů, jak vyjednávat, jak v Estonsku, tak i na mezinárodních fórech. Já sama jsem příznivkyní silné organizace a to celý život. Vyrosla jsem sice v Sovětském svazu, ale zároveň jsem vždy byla pro změnu, jak si asi dokážete představit. Změna mě rozhodně není cizí. Sama jsem byla účastna restrukturalizace estonského patentového úřadu. Byla jsem členkou několika strategických výrobů, včetně reformy estonského státu, elektronické zprávy a samozřejmě i strategického úřadu pro umělou inteligenci. Sama mám osobní zkušenosti s pilotními programy. My v Estonsku jsme dostatečně chudí na to, abychom si pořádně rozmysleli, než nějaké peníze, zejména peníze veřejné, eh, skutečně utratíme. Proto jsme experty na pilotážové projekty. Nejdříve něco vypustíme kontrolně, vylepšíme to a až tu hotovou věc pak eh, uvedeme do praxe. Ano, už se blížím ke konci. Samozřejmě si vážím i transparentnosti a i toho severského přístupu k pracovní kultuře, což znamená jednak odpovědnost, která je základem všeho a rozhodováním na eh, příslušné úrovni. Co mohu nabídnout? Zrovnovážený způsob vedení, jsem dobrá z pohledu týmové spolupráce, můj přístup bude nový a jiný a přispějí novými nápady. Děkuji vám, říká předsedkyně. Výborně, přejdeme k otázkám našich poslanců. Takže dávám vám slovo. Děkuji za prezentaci. Je potěšením eh, vidět dva velmi různé kandidáty, kteří usilují o stejnou pozici. Mluvil jste o tom, co jste dělala v Estonsku z vašeho životopisu. Je patrné, že máte také zkušenost eh, ze spolupráci s patentovým úřadem. Můžete nám říci něco více o práci s, této, s touto organizací a také jak byste chtěla uplatnit vůdčí roli z vaší praxe eh, ve vedení této evropské agentury jak se dá využít eh, vaší zkušenosti a praxe jakožto takového vzorku pro pro výborné fungování úřadu, tak eh, jak to výborně funguje v Estonsku. A také ještě něco k vývoji EU IPO. Děkuji za váš dotaz. Máte na mysli teda, jakou mám zkušenost z Evropského patentového úřadu nebo z eh, estonského, z IPO? Já jsem byla členkou odvolacího soudu, řekněme to takto, pokud bychom vlastně na to uplatňovali paralelu ze systému soudnictví, což znamená, že nejdůležitější otázky se projednávaly právě v rámci odvolacího úřadu a já mám pocit, že jsem se zúčastnila dvou až tří sporů, především pokud jde o vynálezy biotech. A to je z mého pohledu velice zajímavé, protože je to určitě budoucnost vědy. A to i v dnešní době. Pokud jde o mou praxi z Estonska, víte, já si myslím, že jakákoliv zkušenost a praxe je důležitá a využitelná. A pro mě je nejdůležitější, že lidem naslouchám a že slyším, jaké jsou jejich potřeby. Na druhou stranu usiluji o výsledky. V Estonsku mi trvalo čtyři roky, než jsem upoutala pozornost politiků aby pochopili, jaká je potřeba, pokud jde o restrukturalizaci organizace. Restrukturalizace organizace je vždy bolestná a náročná. I kdyby to eh, mělo být pro dobro věci, eh, domnívám se, že empatie a možnost eh, vysvětlit lidem, co je potřeba udělat, je něco, o co se můžu s dalšími organizacemi podělit. Ještě další dotazy eh, pro, na paní Hornmet. Ano, Karen, ještě jednou. Asi bych se měla zeptat na stejnou otázku, pokud jde o práva a finanční zátěž malých a středních podniků. To jsem se ptal i pana Karla. Víte, existují právní opatření jako povinné licence. Víte, Jedna věc je, že legislativa musí být do určité míry vyvážená, abychom posílili inovaci nebo jednoduše inovaci nebránili. Na druhou stranu si myslím, že je zároveň velmi důležité, zvlášť v případě malých podniků, dát jim možnost vytvářet vlastní řešení pro duševní vlastnictví. A to tak, že je budeme financovat nebo že jim dáme možnost se účastnit určitých opatření, jakýchkoliv. Jak... Ale jde také o povědomí. Upřímně věřím v sílu vzdělávání a v osvětu a existuje hodně možností a to platí pro malé střední podniky, jak využít snadno licencovaných řešení. To je jedna možnost. Na druhou stranu, pokud a když už mluvíme o penězích, tak v nařízení, které reguluje aktivity EUIPO, je dokonce ustanovení, které uvádí, že některé z těchto část těchto peněz, která se vybere od podniků, by se měla vrátit do členských států. Já si nemyslím, že EUIPO vyhazuje peníze. Já si myslím, že je skutečně využíval pro dobro podniku. zvlášť pokud jde o mm, aktivitu, dejme tomu, observatoře a také vytváření sítí eh, zainteresovaných stran, expertů. To vše je užitečné pro podniky. Děkuji mnohokrát nevidím, že by se někdo další hlásil, tak eh, já sama položím otázku. já se omlouvám. Paní Činčin. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já jsem bych se já měla omluvit za to, že se hlásím na poslední chvíli, ale musím paní eh, Harman poděkovat za prezentaci a také jí pogratulovat k množství nashromažděných zkušeností. Ale mám stejnou otázku ve stejném duchu, jak jsem položila předešlému řečníkovi. Takže duševní vlastnictví také související s tím, um, jaký důraz kladáte na duševní vlastnictví na potenciální řešení a také propojení s paděláním. Já se zeptám, jak si myslíte, že může EUIPO tuto otázku řešit i na mezinárodní úrovni? Protože, jak už tady padlo, Víme, že padělání se neodehrává pouze v Evropské unii, ale i mimo Evropskou unii. Eh, čili pokud nám můžete ručně říci, jak tuto věc řešit. Takže ještě jednou děkuji a děkuji za možnost tuto otázku položit, paní předsedkyně. Děkuji za otázku. EU po je členem mnoha mezinárodních sítí, které mají na starosti otázky duševního vlastnictví, včetně padělání. Ale jak už jsem říkala, já jsem velkým zastáncem osvěty a vzdělávání, což znamená, e, že policejní složky, výkonné složky práva by měly být vzděláni. Platí to i o uživatelích a me- mezinárodní smlouvy, které existují, ty nefungují sami o sobě, fungu- fungují prostřednictvím organizací a lidí. A to si myslím, že je pojítko nebo možnost pro EU, IPO, jak oživit tyto mezinárodní dohody, čili tolik má stručná odpověď. Já nevidím, eh, že by se někdo další hlásil, tak se zeptám sama. I když je to vlastně součást toho, co jste teď říkala. Mluvila jste o tom, jak věříte eh, o světě a vzdělávání, že je to nástroj změny. Chtěla bych také vědět, zdali nám můžete vysvětlit význam práv duševního vlastnictví, jestli u IPO to neřeší, tak jakým způsobem byste eh, s tím zacházela vy. No, EU IPO teď řeší otázku osiřelých děl. ale také s novými úkoly ochranných známek. Je to nový eh, balíček, který byl vlastně publikován teď na jaře. Pokud bychom chtěli, aby EUIP, EUIPO byla uh, také v popředí complicated in, in that sense. Tak musí řešit i autorská práva. Ale to je pouze jeden krok směrem k tomu, aby se stalo střediskem na vrcholné úrovni specializace. A myslím si, že autorská práva eh, jsou také důležitá pro toto portfolio. Zvlášť, když srovnám eh, zkuš, svou zkušenost a praxi z postu soudkyně, protože já jsem se soustředovala na, zaměřovala na duševní vlastnictví. A autorská práva by mohla vždy být alternativou pro žalobu. V případě patentu, patentového práva, tam se jedná právě konkrétně o autorství. Ano, to je určitě něco, co bych ráda řešila. Thank you very much indeed. Um... Eh, děkuji mnohokrát a teď už opravdu nevidím, že by se někdo další hlásil, takže vám oběma upřímně poděkujeme za prezentace, za odpovědi na otázky. Mnohokrát děkuji. Teď si uděláme dvouminutovou pauzu, protože následně budeme jednat in camera.